A tím se o, končí první čtení. Tolik bodu 3. Bod 4. Eh, schválení zápisů. Máme tady zápisy z 19. až 20. listopadu 2018. Všichni souhlasíte? Tak je to skvělé. A konečně se dostáváme k bodu 5. A teď v roli vítám paní eh, Marianu Kocevu, generální eh, ředitelku Eurostatu. Hmm, k této výměně názoru. Jsem velice rádi, že jste zde s námi dnes odpoledne. Rádi vám dáme eh, slovo na 10 minut, abyste tedy téma uvedli a, a uvedla a potom budeme mít otázky a odpovědi po pěti minutách. Ale dnes, to možná stejně není tolik, to můžeme také eh, trošku protáhnout. A více než pět minut bude tedy chtít. Dnes eh, se setkáme na základě nařízení 2023 2009 kde je stanoveno, že generální ředitelka Eurostatu odpovídá za statistickou činnost Eurostatu a, a hned nebo, nebo a, informuje parlament a jeho příslušný výbor a ten náš výbor a, o záležitostech a, a souvisejících s řízením statistiky, metodiky a statistickými inovacemi. Generální ředitelka paní Kocová je tady, aby tak učinila a já vám tedy dávám a, slovo. Děkuji, že jste mezi nás přišla. Děkuji. Poslanci, jsem vždy velice potěšena, když mě sem pozvete. Já jsem tady byla téměř před rokem, když jsem byla jmenována, když jsem byla jmenována novou generální ředitelkou Eurostatu. Proběhl plodný eh, rok spolupráce v řadě aspektů s Evropským parlamentem a já vždy považuji spolupráci i výměnu názorů s vámi pro nás za velmi důležitou. Umožňuje nám to postoupit ku předu. Vím, že máte mnoho e, práce a na žádost pana Galtieriho jsme poskytli stručný přehled nejnovějšího vývoje za poslední rok. Já toto nebudu opakovat, nechci vás zatěžovat technickými Eh, detaily, chci jenom říci, že o rok později, od té doby, co jsem před tímto výborem eh, hovořila poprvé, jsem stále přesvědčena, že musíme zaměřit naše úsilí v partnerství s členskými státy na tři hlavní témata. Za prvé, produkci Eh, kvalitativních, včasných a srovnatelných statistických údajů. Za druhé, maximálně využívat digitální technologie a nové datové zdroje, aby naše produkce byla inteligentnější, přesnější a podrobnější a také zároveň snižovat zátěž eh, na respondenty. A za třetí, eh, zlepšit digitální komunikaci a šíření informací. To vše je v té zprávě chci poukázat na některé strategické otázky. Já jsem vděčná Evropskému parlamentu za skvělou práci, která se nám daří eh, v rámci eh, některých eh, rámcových nařízení, loni, co se týče zemědělské statistiky, migrační, obchodní statistiky, výrobní statistiky, kde ta práce je v různých fázích, ale nechci přehánět ale díky velice otevřené a iniciativní účasti nejrůznějších vašich kolegů v trialogu se nám podařilo nastavit tu spolupráci. Některé ty dokumenty již jsou dopracovány. Uvedu příklad. Rozšířili jsme statistické údaje, které budeme poskytovat za využití inovativních nástrojů legislativy ku příkladu pilotní studie, studie proveditelnosti, protože někdy členské státy a statistické úřady se zdráhají brát na sebe nové odpovědnosti vzhledem eh, k rozpočtovým nedostatkům. Inovativně se stavíme k nastavování rámcových nařízení, ale eh, snažíme se eh, přidávat nové požadavky v rozumné míře, a také jsme zakotvili do té různé odvětvové legislativy možnost využívat nové technologie, eh, administrativní zdroje a také inteligentní přístroje, jako třeba to, co nosíme na ruce. To všechno je důležité a jestli se nám podaří dokončit veškeré ty dokumenty, v rámci současného funkčního období. Budu velice spokojenou generální ředitelkou, protože potom můžem, se můžeme pustit do druhého úkolu a to jsou prováděcí akty, akty v přenesené pravomoci. K tomu druhému tématu komunikace. Loni jsme se s vámi setkali a mluvila jsem o tom, že už vlastně e, náš úřad není jediným zdrojem statistických e, údajů. Evropští občané jsou digitálně propojeni a mají snadný přístup k různým zdrojům. Investovali jsme proto mnoho do toho, aby naše webové stránky byly uživatelsky přátelštější. Máme tam každodenní témata důležitá pro občany, máme tam interaktivní nástroje, třeba digitální publikace, kde máme různé informace, ale umožňujete uživatelům, aby si je využívali tak, jak potřebují sami a taky, aby si vypracovávali nové údaje. Máme tam infografiku, vizuální pomůcky. Jde tedy o to, aby se naše údaje nejenom šířily, ale aby potom i žili dál a aby i pro vás, vzácné poslance, bylo snadné tyto údaje neustále využívat. Jsme také aktivní na sociálních médiích a připojili jsme se do debaty se kontroly skutečností faktů. Snažíme se jim pomáhat v jejich každodenní práce boje s nesprávnými informacemi a klademe také důraz na datovou eh, gramotnost. Vyhlásili jsme první olympiádu, více než 13 000 mladých lidí se jí účastnilo. Tak to je takový první skromný krůček eh, na cestě k budoucnosti. Mnoho práce zbývá a vzhledem k tomu, že se blížíte ke konci svého funkčního období, doufám, že vaši následovníci budou pokračovat v silné podpoře našeho úřadu, protože my ji opravdu potřebujeme. stojí před námi výzvy budoucnosti, ku příkladu, co se týče digitálních technologií. Eh, my umíme nacházet algoritmy, a umělou inteligenci, ale využívat to pro účely úřední statistiky, to je něco zcela jiného. Vyžaduje to etické debaty, právní debaty a e, efektivní institucionální e, rozdělování úkolů. To nás ještě čeká a já se těším na pokračování v této spolupráci a ráda odpovím za na jakékoliv otázky. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji vám za Eh, tento úvod. My se vzhledem k tomu, že od EPP tady nikoho nemáme, dám slovo koordinátorům za socialisty. Děkuji. Děkuji za toto schrnutí po roce ve funkci. Parlament eh, ve vás vložil důvěru a uvítal vaše jmenování a vidíme, že tato důvěra se nám vyplatila. Já mám pocit, že můžu položit více otázek, takže to udělám jedno po druhé. První otázka je možná trošku obecná, ale pokrývá naše politické otázky. A sice podmínky, které vy vyžadujete od členských států abyste mohli ověřit, jakým způsobem uplatňují těch 17 cílů udržitelného rozvoje. To si myslím, že je tedy první otázka. Já velmi dlouho jsem se zabývala tím, abychom měli nějakou eh, tabulku pro analýzu trochu ještě vedle rozpočtu Evropské unie a rozpočtu členských států je to takový starý příběh, eh, ale dnes nám jde především o naplňování těch sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Všichni velmi dobře vědí, že když nebudeme mít společné údaje a společné definice, co to vlastně pokrývá, tak můžeme těžko dokládat eh, politickou strategii. Takže jak rozhodujete, jak ověřujete, co se udělalo, co ještě zbývá udělat a jak vlastně vnímáte tu úroveň ambicí ze strany členských států. Děkuji, paní Beres. Já si jen kladu otázku, jak bychom měli postupovat s těmi otázkami kvůli efektivitě. Já souhlasím, že pro Eurostatu v tomto procesu není snadné protože mám těch 17 cílů udržitelného rozhodě, eh, rozvoje, které byly stanoveny na globální úrovni, na úrovni OSN. Pak je to pochopitelně otázka politického závazku a politického rozhodnutí. Jak bude Evropská unie implementovat tyto cíle? A to jde nad rámec statistiky, není to statistický úkol v posledních dvou letech jsme vydali první zprávu, myslím před dvěma lety, to byla první zpráva, bylo přijato rozhodnutí, že ty politiky, které implementují priority Evropské unie, přispívají k dosahování cílu udržitelného rozvoje. A Eurostat byl pověřen tím, aby navrhl určité ukazatele, které pomohou měřit pokrok při dosahování těchto cílů. Ale bylo to něco jiného než v Evropě 2020, kde jsme měli jasné cíle a používali jsme ukazatele k měření těchto cílů. Takže na základě statistické znalosti jsme předložili návrh po diskuzi s různými zúčastněnými stranami s komisí, s nevládními organizacemi, s členskými státy. A pak jsme vydali svou zprávu, to je takový statistický obrázek toho, jak si stojíme porovnání s cíly udržitelného rozvoje OSN a cílem je poskytnout co nejvíce informací interaktivním způsobem, takže jsme zrevidovali tu sadu indikátorů na konci minulého roku a příště se na to podíváme znovu v červnu 2019, aby to bylo připraveno na politické fórum na vysoké úrovni na půdě OSN, kde se bude diskutovat o cílech udržitelného rozvoje, takže tak to v této chvíli vypadá. Further question? Okay, then your turn. Wolf, bitte sehr. Wolf, prosím. Eh, ehm, Děkuji, vítám vás eh, u nás ve výboru. Já také srdečně gratuluji k převzetí tohoto důležitého úkolu. Eurostat, Eurostat, co se týče významu, je velice podceňován. Musíme si uvědomit, že Eurostat pro vývoj Evropské unie hraje velice důležitou roli. A proto moje první otázka Eh, jste spokojena eh, skutečně se, eh, se spoluprací s národními statistickými úřady. My víme, že v minulosti se vyskytovaly určité problémy ze strany těch vnitrostátních statistických úřadů, které nebyly tak ochotny ke spolupráci, jak by měly být. A druhá otázka se týká konkrétního případu. Bývalý vedoucí statistického úřadu v Řecku, Georgiu, byl tehdejší vládou vlastně obžalován eh, vzhledem eh, k tomu, že vlastně odpovídal eh, za chybné údaje statistické. On se ale, on vlastně se pouze snažil opravit chyby svých předchůdců a zajistit, aby Eh, ode dne, kdy on převzal eh, zodpovědnost, eh, aby jeho úřad fungoval správně. A z tohoto důvodu by mě zajímalo, jestli se ještě pokusíte celou tu věc nějakým způsobem narovnat, protože víme, že to celé nejenom vrhá stín na statistický úřad na, v Řecku a na řeckou vládu, ale že to také představuje Eh, obrovský lidský problém. Ten eh, eh, muž musel investovat obrovské peníze do toho procesu a teď je mimo Řecko, protože tam by byl okamžitě zatčen a to všechno v Evropské unii, která se hlásí k tomu, že je Evropskou unii Eh, která respektuje právo. A tady došlo k porušení práva. Proto by mě zajímalo, jestli jste v tomto směru něco podnikla, nebo jestli se chystáte něco podniknout. Děkuji za vysoké ocenění významu Eurostatu. Odpovím stručně. Ano, jsem spokojená se spoluprací s členskými státy. Eh, úřední statistiky reflektují život. Když se změní život a vyskytnou se nové požadavky a nové výzvy, musíme se jim postavit společně. A když se vyskytnou problémy, tak e, se je snažíme společně relevantně vyřešit. Někdy ty požadavky jsou náročné, jak víte, není možné čekat, až se e, zorganizuje statistický servis v nadcházejících šesti letech. Ty informace, které lidé chtějí, musí být poskytnuty hned. Takže to eh, jsou, eh, eh, takže to jsou náročné situace a my na ně musíme nějakým způsobem reagovat. Co se týče Řecka, několik věcí k tomu. Eurostat využil veškeré příležitosti a rovněž Evropská komise a opakují, že od roku 2010 Eurostat nikdy neměl výhrady k řeckým údajům a potvrzuje pravost těchto údaje. My sledujeme e, tedy s respektem justiční proces v Řecku, nezasahujeme e, do něj, celý ten proces sledujeme se znepokojením. E, byla podniknuta řada konkrétních kroků v uplynulých letech, aby v právním rámci se neopakovala podobná situace v budoucnu. A za druhé, e, co se týče konkrétního příkladu, náklady na očkodnění, které byly e, zavedeny e, v roce 2016, jejich účelem bylo vynahradit tedy ty náklady, které nesl pan Andreas Georgiou. Nebyl to jenom Eurostat, ale také eh, místo předseda Dombrovský a komisařka Marianne Tyson, který, kteří se k tomu rozhodně vyjádřili. A jako Eurostat také i nadále potvrzujeme kvalitu eh, údajů z Řecka. Takže dám uh, zpět slovo Parvanč Beres. Ähm, Děkuji. Moje druhá otázka se bude týkat eh, sběru informací v daňové oblasti. Protože, jak víte, členské státy podle směrnice mají povinnost informovat komisi o daňových nikách, které vytvářejí. To znamená o tom prostoru, kde je možno ještě něco vydělat pro evropský rozpočet. Takže moje otázka je, můžete nám pomoci se sběrem těchto informací? A především, ono se nejedná úplně tak o daňové úniky. Jedná se o legislativu, které členské státy, kterou členské státy přijímají a která vede k tomu, že jejich rozpočtové příjmy vysychají. Takže to je tedy jedna otázka a pak s tím souvisí ještě další velmi obtížná otázka a sice, jaká je skutečná míra daně, kterou platí společnosti v jednotlivých členských státech. Já vás mohu uklidnit, já mám ještě spoustu dalších otázek, pokud nepřijdou další kolegové. Děkuji. Děkuji za tyto velmi důležité otázky. Začnu tou druhou, protože ano, Naším cílem je, aby naše statistiky byly známé, protože když nebudou známé, tak nemůžou být používány a zachytují tedy, zachycují daňové sazby v Evropské unii. My jsme spolu s DG Taxud eh, vydali takovou eh, společnou eh, příručku, aby ekonomové měli k dispozici tyto údaje, mohli je dále analyzovat. Pokud jde o tu daňovou mezeru, tak víte, že ve statistice byl přístup takový, že to slavné HDP musí být vyčerpávající a musí eh, pokrývat eh, zákonné aktivity a formální ekonomiku. A já si myslím, že není předběžné říci, že v Evropské unii společně s členskými státy jsme jedni z prvních, kteří vytvářejí metodiku, jak podchytit takové věci, jako je obchodování s drogami a praní špinavých peněz a tak dále. A vydali jsme příručku s praktickými radami pro členské státy, aby mohli měřit tyto věci, aby je mohli zahrnout do svého HDP. Ale nezaměřujeme se na identifikaci té daňové mezery, takže není to tedy izolováno, je to tedy v tom čísle HDP, ale je to tedy krok správným směrem, abychom zajistili, že naše celkové HDP a hrubý národní důchod budou eh, kompletní. Děkuji. Já bych chtěl navázat na otázku pervánč. Jedná se o veřejné zprávy pro jednotlivé země, o jednotlivých zemích. My tady alespoň v mé frakci i v jiných frakcích se domníváme, že veřejné podávání zpráv o jednotlivých členských státech o tom, jak nadnárodní společnosti platí daně, kolik a za co. Myslíme si, že je to potřebné, abychom měli transparentnost, abychom měli dobrou legislativu v členských státech a také, abychom dospěli k dobré legislativě v celé Evropské unii. zatím je ta situace zablokována v radě a pochopitelně nemáme většinu pro to zveřejňování. Ne tedy, že by měly být zprávy pro jednotlivé země, to je v pořádku, ale že by to mělo být veřejné. Můžete nám říci, co z vašeho hlediska nebo Jaká by byla hodnota toho, kdybychom měli veřejné zprávy o jednotlivých zemích? Co potřebujete, aby ze statistického hlediska to bylo efektivní, tyto zprávy o jednotlivých zemích, jaké věci potřebujete, aby Eurostat mohl pomoci k tomu, že poskytne dobrý přehled eh, stávající situace v oblasti daní, které platí společnosti tady v Evropě a v členských státech. Děkuji. Tím se dostávám k předcházející otázce. Kdy nemáme problémy s členskými státy, ale máme výzvy. Já bych se na to mohla podívat eh, více do podrobností, ale teď eh, je ta otázka spíše o dopadu nadnárodních společností na jednotlivé země, protože máme globální hodnotové řetězce a měli bychom být schopni odhodnout ekonomický dopad, pokud jde o počet eh, zaměstnanců, pokud jde o hrubou přidanou hodnotu a tak dále. A to je velká výzva statistiky, protože historicky byla statistika vytvořena tak, aby měřila pouze, pouze právní subjekty, které působí v zemi. A teď na tom pracujeme, abychom zlepšili statistiky a toky informací. A proto potřebujeme výměnu údajů mezi zeměmi a proto rámcové nařízení o obchodních statistikách, které se teď projednává, je velmi důležité, protože vytváří potřebnou infrastrukturu, abychom si vyměňovali i mikrodata mezi zeměmi, protože jinak nebudeme schopni vyčíslit jednotlivé dopady. Ale určitě to není snadná cesta. Je to obtížné z ekonomického hlediska, ale je to ta cesta vpřed. Už není možno držet se pouze národních údajů, musíme si údaje více vyměňovat a potřebujeme Eurostat k tomu, aby vytvořil ten celkový obrázek toho, co je v zemi a to, co je i mimo. A Pochopitelně daně, to je součást toho celého obrázku. Ještě máme pár minut a teď máme Catch the Eye. Pervanč, za chvíli. Jen se chci vrátit přímo k tomuto bodu. Veřejné zprávy o jednotlivých zemích by dalo Eurostatu lepší přehled, než má dnes. Pokud nebudeme mít eh, veřejné zprávy o jednotlivých zemích, tak jediná výměna nebo jediná věc, která by vám pomohla, byla výměna informací. A s tím se zatím nepočítá, jak vidím. Takže mám pravdu, když říkám, že pokud eh, se tyto zprávy nebudou zveřejňovat, pokud nebudou veřejné, tak eh, to pro Eurostat nebude žádné zlepšení a nepřinese mu to lepší výsledky. Můžeme to říci takto konkrétně? Ano, ale já to řeknu trošičku jinak. Veřejné zprávy o jednotlivých zemích by pomohly, ale kromě toho se nevzdáme možnosti vyměňovat si mikroudaje a využívat také další zdroje k tomu, abychom měřili. Takže to je jen jedna cesta, která je absolutně nutná ale neměli bychom přestat používat i další kanály, takže to je moje odpověď. Já teď tedy zneužiju trošičku svého privilegia, že mohu ovládnout diskuzi dnes odpoledne a položím rovnou dvě otázky. První se týká vašeho vnímání na základě těch sezbíraných informací sociálních nerovností uvnitř členských států a mezi členskými státy. I Davos se tím zabývá, takže to je opravdu něco závažného. Je to téma, kde se často spochybňují čísla a tak dále. Takže jak to vidíte vy? Jak vidíte vy to zhoršení nerovnosti, prohloubení nerovnosti? A má poslední otázka se týká toho, jak zvládáte nebo nezvládáte geografii fake news co hledem na evropské volby. Je to součástí věcí, které pozorujete, které kvantifikujete? A pokud ano, tak eh, kde pozorujete zhoršení tohoto jevu? Děkuji, proto jsem tady opravdu velmi ráda, protože vždycky upozorňujete na velmi zajímavá témata, kterými se musíme zabývat. K těm nerovnostem. To především závisí na správných otázkách, které chcete položit jako ekonom nebo politik, co chcete měřit, protože pokud si vezmete třeba Evropu 2020, tak tam jsme se zaměřovali na chudobu a cílem bylo dostat lidi z chudoby. Hospodářská krize přinesla více otázku nerovností a dokonce i u toho se vede diskuze, která není, řekněme, čistě statistická diskuze. A tam je tedy otázka nerovnosti mezi těmi nejbohatšími 10% a nejchudšími 10% nebo 20% a 20% nebo střední vrstvou nebo některými skupinami, jako jsou mladí lidé. Takže by měla být vedena důkladná diskuze. My máme informace, ale otázka je, jak tyto informace zpřístupnit, jak z nich vycházet, aby byly využitelné, aby politici, výzkumníci a další mohli z toho čerpat ty správné údaje. A proto nařízení o sociální statistice je velmi důležité, protože my se snažíme vytvořit sociální statistiku do budoucna, kde bychom měli příjem, spotřebu a bohatství. Například eh, finanční aktiva nebo majetek. Takže se snažíme být co nejvíce vyčerpávající, abyste našli údaje, které potřebujete pro tvorbu politiky a přijímání rozhodnutí. K fake news. Velmi stručně. Nemůžeme se pouze dívat na to, co se děje, a proto jako součást eh, úsilí Evropské komise to vidíme tak, že Eurostat by měl být eh, referenční bod eh, vysoké kvality společně s národními statistickými úřady. Takže se snažíme aby média a všichni, kdo chtějí využívat naši uživatelskou podporu, aby mohli s naší pomocí rychle ověřit, zda jsou určité zprávy pravdivé. Takže zpřístupňujeme své údaje a pracujeme se zástupci Evropské komise v členských státech, protože se ukázalo, že národní jazyky jsou důležité, lidé radši hovoří svými jazyky, nechtějí se jen dívat na stránku Eurostatu, kde máte všechno anglicky, francouzsky a německy, chtějí to vidět ve svém jazyce a my se snažíme být partnerem jednotlivých zainteresovaných stran. Také jsme diskutovali s vaším výzkumným oddělením v Evropském parlamentu, abychom zjistili, jak jim můžeme lépe pomoci využívat naše údaje. Ale naše role je poskytovat naše údaje tak, aby byly využitelné, protože nemůžeme nahradit schopnost Evropské komise nebo vlád sledovat, co se děje, ale pokud je to potřeba, tak jsme schopni poskytnout potřebné informace. Uh, Děkuji vám, paní Koceva, velice uh, zajímavý eh, konzistentní přehled o vaší práci a přeji vám hodně štěstí eh, při naplňování toho náročného úkolu eh, přibližování statistiky občanům. Myslím, že jste to dobře popsala, eh, zaměřit se více na webové stránky, na to, jaká data, jaké podoby jsou tam dispozici pro evropské občany. To je určitě dobrá cesta, já vám na ní přeji hodně úspěchu a doufám, že vás tady zase uvidíme v rámci eh, našeho volebního období. Naši kolegové vás tady uvítají. Eh, děkuji vám. Děkuji vám. Těším se, protože máme před sebou opravdu eh, nabitý pořad jednání. Těšíme se na vaši podporu. Ehm, Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se tedy eh, k eh, bodu 6 eh, na pořadu jednání. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, přehled hospodářského růstu 2019. Tady je zpravodajem Tom van den Knedlare a dnes tady bohužel není, je tady místo něj kolega Ferber a, a může nám a, teď e, přednést e, svůj e, přesměňací, tedy přehled za pět minut. Zatím přišlo 322 pozměňovacích návrhů. Máme stanoviska regifam a Envy. A ne o výboru pro rozpočtu ani jiných eh, přidružených výborů, takže dostává slovo pan Ferber na pět minut aby uvedl eh, téma a eh, zastoupení zpravodaje. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Tak do tohohle mikrofonu. Omlouvám se, že tady Tom není, protože onemocněl. A, a nechť se uzdraví co nejrychleji. Proto tady s námi dnes není. Dáme tady vzdušný podklad, který vám teď přečtu. Jako zpravodaj Ekonu eh, pro Evropský semestr 2019 eh, Tom eh, nejdříve děkuje všem z vás, kteří jste přišli s některými z těch konstruktivních pozměňovacích návrhů. Ta debata o semestru bývá politická, to není překvapivé, to je poznámka z mé strany. Proto bylo důležité vyhradit si na to dost času a důkladně si vyměnit názory eh, mezi stínovými zpravodaji na několika jednáních. Proběhla některá velice produktivní eh, v posledních týdnech. Tom eh, také je velice vděčný stínovým zpravodajům, kteří všichni k té diskusi přistupovali velice konstruktivně průzkum, nebo ten přehled o, výroční přehled o růstu Evropské komise stanoví priority a toto politické, eh, tyto politické pokyny eh, jsou se skupiny do tří skupin. Eh, za prvé fiskální konsolidace, za druhé investice a za třetí strukturální reformy. Teď je na nás, abychom analyzovali takzvaný Eh, pomyslný trojuhelník, eh, abychom zdůraznili své eh, priority a dali radě a komisi najevo to, co považujeme za nezbytné politické kroky, které by měly být přijaty. V návrhu zprávy Tom zejména chce vyjádřit stanovisko k naléhavé dlouhodobé prioritě a sice stárnoucí populaci a co je nejdůležitější dopad, který to bude mít na naše systémy sociálně zabezpečení a, a Eh, sociální státy. Eh, Tom eh, tedy chce, aby stárnoucí společnosti byly zahrnuty do toho trojuhelníku AGS. Je velice rád za podporu jednotlivých politických frakcí pro tento pohled po několika debatách na ehm, stínovými zpravodaji chce dále zdůraznit potřebu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a dynamických trhů práce. Lidé budou přecházet ehm, mezi firmami a pracovními pozicemi častěji a proto eh, celoživotní vzdělávání bude novým eh, standardem. Budeme muset eh, ehm, aktualizovat své pracovní dovednosti během kariéry Další věc eh, v návrhu zprávy je zaměření se na investice. Mezigenerační spravedlnost také spočívá v eh, investicích produktivních do budoucna orientovaných. Eh, bavíme se tady o investicích do dovedností infrastrukturních projektů vzdělávání a vývoje a zejména do automatizace a digitalizace. Hmm. Eh, o této zprávě se bude hlasovat zítra, aby Evropský parlament mohl vydat jasný a slušný signál komisi i radě, tak vždycky nechceme eh, žádná separátní hlasování v této semestrální zprávě a proto eh, to tak bude i tentokrát a tom očekává tedy skvělý výsledek zítra. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji Markusi Ferbře v zastoupení hm, zpravodaje a teď za SAD Petro Silva Pereira. Pedro. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve také eh, popřeji eh, eh, brzké uzdravení kolegovi Tomu van den Kendeláremu. A doufám, že se už brzo uzdraví a co nejdříve budeme se námi. Tohle je opravdu velice důležitá věc. Bavíme se tady o, o mm, pokynech, tedy o cílích pro hospodářskou a sociální politiku e, v rámci evropského semestru. A já bych jako stínový zpravodaj e, rád potvrdil, že tady byla velice produktivní práce na zasedání stínových zpravodajů. Je pravda, že řada pozměňovacích návrhů byla předložena normálně e, to znamená spoustu práce a my jsme odvedli velký kus práce. Zejména tam, kde ty uh, pozměňovací názory, eh, ty návrhy byly výsledkem odlišných politických názorů, tak tam eh, víme, že nás čeká hodně práce. Ale s radostí konstatuji, že zpravodaj eh, měl dost rozumu na to, aby přijal mm, nebo reagoval na naše eh, hlavní obavy. Zcela jsme přeorganizovali tu eh, zprávu oproti původnímu návrhu. Teď máme mnohem vyvážnější přístup tady. A věřím, je zpráva, která eh, zešla z vědaných kompromisů, představuje na základ dobrý pro stanovisko Evropského parlamentu, které je tak důležité v tuto chvíli vzhledem ke stávající hospodářské situaci v Evropě. Z našeho pohledu to nejdůležitější je, že musíme eh, eh, reagovat na výzvu hospodářského zpomalení. Pokud dojde k nějakému zpomalení, tak samozřejmě hospodářská fiskální politika nemůže zůstat taková, jaká byla, jako by se nic nedělo. A s radostí konstatuji, že se tady eh, jasně eh, konstatuje nedostatečné, nedostatečné investice a eh, jasné zpomalení soukromých i veřejných investic, které by to mohly překlenout. V té zprávě teď také máme jasnou podporu snahy komise eh, podpořit eh, členské státy s velkými přebytky na ehm, běžném účtu, aby eh, tedy podpořili nárůst mest a investice. Jedině s takovouto změnou fiskální politiky budeme moci reagovat na ty výzvy, kterým čelíme. S radostí u investic u se zúrazní také pod se zúrazně také podporovat eh, sociální investice a jsou tady také cíle inkluzivity zohleděné. Takže myslím, že teď tady máme dobrý základ pro dosažení širokého koncenzu v našem eh, parlamentu u, toho, u té výroční zprávy o růstu za rok 2019. Děkuji Pedrovi Deselvu Pererovi. Za SAD, za EKR tady nikdo není, jakož i za ALDE, ta už to oznámila. Ani za zelené. Zde žádného kolegu nevidím. Hmm, rovněž není eh, přítomná zpravodajka Goe. A o nicméně tady není ENF. A zůstává tady náš kolega EFDD Marko Vali. Děkuji, Petře, velmi stručně. Stejně jako vždy, u postupu ohledně semestru existuje spousta politických postojů, protože se jedná o hospodářskou politiku. A tedy k této zvláštní zprávě o, tom, o té roční analýze růstu. My k tomu musíme přidat spoustu komentářů, protože nesouhlasíme se strategií hlavních eh, politických frakcí, která je založena na omezování výdajů, na úsporných opatřeních, na reformách, které velmi často jsou zaměřeny na snižování platu, především v zemích na jihu Evropy. A to jsou reformy, které jsou sociálně neudržitelné a nespravedlivé. A to i z ekonomického hlediska, nejen z hlediska sociálního. A také velmi často jsou zde privatizace, kterým bychom se také mohli vyhnout, protože jsou to velmi citlivé otázky. Jak o tom svědčí také údaje, které má k dispozici Evropská komise. Často se zaměřujeme na země, které mají vysoké dluhy a nezaměřujeme se na to, že tam máme nadbytek eh, třeba v Německu nebo Holandsku, tam velmi často dosahovali úplně nepřiměřených výsledků a v tomto případě po tolika letech eh, kdy se neustále překračoval ten práh 6%, by měla být spuštěna procedura proti těmto zemím. Protože se tady používá na jedné straně velmi agresivní metr, pokud jde o politiku vůči jižním zemím, těm více zadluženým zemím, ovšem nezaměřují se na tu další věc, která je také velmi nebezpečná pro měnovou unii. Stejně jako pakt růstu a stability se uplatňuje velmi svévolně podle toho, jaká je vláda, jakou politickou barvu má vláda v jednotlivých zemích eurozóny. Třeba nedávný údaj o francouzském deficitu, který překračuje maastrichtské parametry, a přitom to nebylo vzato v úvahu jako ten nadměrný italský dluh nebo jiná překročení. Takže tady bychom měli pozorně posoudit to, co se tady uvádí z technického i politického hlediska, jak se vykládají tyto údaje, které jsou sdělovány komise a poté také radě. My bychom byli rádi, kde by do těchto textů byl začleněn návrh fiskálních transferů, které by mohly vyřešit eh, celou řadu nerovnovách v eurozóně, aby země, které mají velký přebytek na běžných účtech, mohly více přispět k tomu, aby se pokryly strukturální problémy, také investice na jihu. A pro investice by se mělo stanovit zlaté pravidlo, které by umožňovalo maximální veřejné investice, aby se překonala krize v těch zemích, kde mají dále strukturální problémy. Je nám opravdu líto, že mnohé z našich návrhů nebyly do textu začleněni, začleněny, ale nevzdáme se a budeme dále bojovat za své myšlenky. Děkuji Marku Valimu. A teď se dívám do kolečka, jestli eh, by tady ještě někdo měl zájem. Není tomu tak. Takže se tam pana Ferbra, jestli eh, se chtě, eh, chcete ještě závěrem nějak vyjádřit. Ano. Děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili debaty nejenom dnes, ale také těch velmi konstruktivních zasedání stínových zpravodajů a doufám, že zítra budeme eh, schopni se ozvat silným hlasem Evropské nebo Ekonu eh, a potom eh, Evropského parlamentu směrem členským státům Evropské komisi. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Ferbře. Takže pokud já vím, všech 322 pozměňovacích návrhů je pokryto kompromisními pozměňovacími návrhy, o kterých budeme hlasovat zítra. A a potom doufáme, potom jasném hlasování eh, se budeme zabývat v plénu eh, na, v březnu 2019. A tím můžeme uzavřít tento bod a sice eh, hodně předčasně, ale vzhledem k tomu, že vím, že pan zpravodaj tady stejně dnes nemůže být, ano vím, tak už teď můžu začít jak všichni víte, jedná se o orientační eh, harmonogram. Takže už teď v 17.35 místo v 18 eh, se vrhneme na bod 7. Obecná eh, úprava spotřebních daní. Pan zpravodaj Miguel Vegaš tady nemůže být za gojem, ale poprosil mě, abych zde přečetl za něj prohlášení, což teď učiním. Pan Viegas mě poprosil, abych vám sdělil následovní. Tento návrh je součástí balíčku čtyř návrhů z května 2018, kde komise navrhuje sérii pravidel, co se týče spotřební daně, obecné úpravy a spotřební daně alkoholu, na alkohol. Eh, směrnice daně, která se toho týká, nastavuje obecné, eh, obecná pravidla eh, pro spotřební daň ze zvláštní se zvláštním důrazem na výrobu skladování a volný pohyb spotřebního zboží mezi členskými státy. Je potřeba ale zároveň zajistit, aby členské státy byly schopny vybrat dlužnou daň. A toto bylo několikrát, několikrát eh, eh, upravováno, ještě další změny přijdou. Směrnice eh, obsahuje několik odkazů na zastralou legislativu, kterou bylo potřeba zmodernizovat. Komise se proto rozhodla přepracovat směrnici 2008 z roku 2018 ve prospěch jasnosti. Spravodaj Miguel Viegas souhlasí s duchem a obsahem tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že se jedná o technické opatření, navrhuje eh, zjednodušený postup a tím eh, schválit zprávu bez pozměňovacích návrhů. Tak tedy zní návrh od zpravodaje toto vzít zjednodušeným postupem, bez pozměňovacích návrhů a já dám slovo nejprve stínovému zpravodaji za socialisty a Omlouvám se, říká předseda. Já jsem se obával, že tady nikoho nemáme, ale k tomuto bodu na eh, pořad jednání eh, jste tady zůstali. Markus má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel uh, tedy největší skupinou je eh, skupina EPP, takže my máme právo mluvit. Já jsem tady v místo paní Maletič, která je stínovou zpravodajkou na toto důležité téma. Tento návrh stanovuje obecnou úpravu, eh, co se týče zboží, eh, které podléhá spotřební dani, energetické produkty, alkohol, alkoholické nápoje a tabák Směrnice klade zvláštní důraz na výrobu, skladování a pohyb spotřebního zboží mezi členskými státy. Hlavním cílem je umožnit volný pohyb zboží a zároveň zajistit to, aby členské státy eh, vybraly eh, dlužnou daň. Vzhledem k tomu, že tento, toto technické opatření bude, doufejme, politicky nekontroverzní a vzhledem k množství práce výboru a vzhledem k nedostatku času EPP souhlasí e, s názorem zpravodaje, e, tedy postupovat jednodušeným postupem. Děkuji vám. Děkuji Markusi Ferbre za EPP a nyní Ole Ludvigsen za uh, socialisty. Je pozitivní, že máme před sebou přehled eh, rozhodnutí v tomto směru, takže dochází ke skutečnému zjednodušení a podaří se nám zabránit vyhýbání se daňovým povinnostem. Znamená to, že zefektivníme správní postupy a celní prohlášení pro zásilky, které podléhají spotřební dani. To by také mělo snížit vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové podvody, co se týče zboží podlehajícího spotřební daní. Souhlasíme eh, s panem zpravodajem Viegasem a eh, souhlasíme s navrženým zjednodušeným postupem bez eh, pozměňovacích návrhů. Děkuji a dále Eh, kolega za EKR zde není, Alde také ne, Molly kotka za zelené také ne, takže hned postup podle Catch the Eye. Je tady někdo, kdo se hlásí? Není tomu tak. Takže navrhuji následující. Normálně bychom se teď zeptali, jestli někdo v sále má námitky a kdyby se nenašlo sedm eh, poslanců, což je práh, kteří by měli námitky, tak bychom byli schopni zde schválit tento zjednodušený postup. Vzhledem k tomu, že nás ani není sedm v sále, tak bych rád přišel s následujícím návrhem. Aby z právního hlediska jsme postupovali zcela bezpečně a tímto se ptá vás, celého výboru, všech kolegů, kteří jsou zde a také těch, kteří se nemohli dostavit eh, dnes odpoledne. Pak, když budete mít námitky, prosím informujte sekretariát do deseti zítra dopoledne. To bude lhůta pro podání písemných námitek zítra 10 hodin dopoledne. Myslím, že tím se dostáváme na zcela bezpečnou půdu z právního hlediska a pak, když se nenajde více než sedm kolegů nebo sedm a více kolegů, kteří by přišli s námitkami do zítřejšího dopoledne 10.00, potom eh, budeme postupovat podle návrhu kolegy Běgase. Děkuji vám, vážení kolegové. To je pro dnes však všechno na našem pořadu jednání a naše zasedání bude pokračovat zítra v 9.00. Budeme mít výměnu názorů eh, v eh, předsedou Rady pro mezinárodní účetní eh, normy a také s předsedou správní rady nadace IFRS. Sejdeme se zítra, přeji vám vše pěkný večer a tím končím dnešní zasedání.